Krásné dobré ráno všem. Krásné dobré ráno, paní komisařko. Kolegové, zahajuji naše zasedání. První bod na našem programu je zpráva pana Fosse, autorské právo na jednotném digitálním trhu. A než dám bezprostředně slovo našemu zpravodaji, Eh, toto je velice významná diskuse, takže já bych ráda naléhala na kolegy, aby dodrželi skutečně jim vyměřený čas, abychom dali také možnost kolegům zúčastnit se naší rozpravy v Catch the Eye. A bez dalších komentářů dávám okamžitě slovo našemu zpravodaji panu Fosovi. Máte slovo na čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Eh, stojíme před zcela rozhodující otázkou a sice do jaké míry můžeme pojem vlastnictví eh, zachránit v digitálním světě, jak to můžeme přizpůsobit. Chceme náš majetek eh, chránit tak, jak to známe a platí vlastnické právo pro nás vůbec ještě nebo komu to patří? Chceme vytvořit právní rámec pro internet tak, aby i vlastníci nebyli okrádáni, aby majitelé nebyli okrádáni. To je ta velká otázka, s kterou se chceme dnes vypořádat. A do jaké míry je třeba to vyvážit? Mm, eh, se svobodou mínění a mezi tedy svobodou názoru a krádeží. Eh, chceme všechno povolit na internetu, anebo chceme chránit hodnoty. Vím, že celá ta diskuse se točí o ten slavný článek 13 a všechno se soustředí na to, ale přesto mi dovolte, abych velice krátce zaujal postoj i k dalším obsahům, eh, které jsme zakotvili do této směrnice. Za prvé eh, je to skutečnost, že máme moderní text, eh, textové a vytěžování, vytěžování dat a vytěžování textu, takzvaný data mining, a což je v celém světě vlastně první možnost jdoucí tímto směrem. O článku 12 eh, jsme se dohodli tak, že jsme tady vytvořili možnost, že rozsudek soudu reprobel pro ty země, kterých se to týká, vyústilo v možnosti vytvořit doma rovnováhu mezi autory a vydavateli knih pro umělce, pro malé umělce, pro herce, pro všechny kreativní umělce jsme tady ve článku 14 a další eh, zabudovali 14 a další tedy vytvořili možnost získat lepší poměr k držitelům práv, producentům, nakladatelům a dalším, aniž by se muselo okamžitě běžet na, k soudu s tím tak, aby i tady existovala možnost zlepšit situaci. V článku 11 jsme vytvořili možnost, aby i naši vydavatelé tisko dostali lepší práva a to je to, co tady ze zásady děláme. A sice dát jim právo, jakým způsobem budou nakládat oni sami s tím, jim zůstává otevřená, ale získali lepší šanci eh, vyjednávat na stejné výši očí i s platformami, aby eh, prostě Eh, se trošku zlepšila ta situace, která se rozvinula v posledních letech, protože tady se považovalo, že to, co se prostě najde v internetu, je zdarma a používá se to tak, že se eh, vlastně odstra- odstranila možnost pro nakladatele mít z toho nějaký zisk. Velice často se zapomínám poukázat, poukazovat na to, že, má, že jsme vytvořili definici, eh, kde v článku 13 do toho jsme dali pouze ty platformy, které přesně vědí, že využívají vlastnictví jiných a vydělávají s tím hodně peněz. A konec konců to vyústilo v otázku, jak je to možno technicky zrealizovat o platform, které naprosto všechno nahrávají, všechno, co chtějí, a kde ale platformu, platforma musí mít také odpovědnost mít aby nakládala správně s vlastnictví jiných a aby také respektovala vlastnictví jiných. A to je ta otázka, o kterou se dnes jedná. Myslím si, že jsme vytvořili dobrý základ pokročit ku předu, což bude takový dobrý návod pro členské státy, aby to odpovídajícím způsobem implementovali. A já si domnívám, že to byla a je správná cesta, jak se dostat ku předu, abychom vytvořili vyváženost mezi svobodou názoru, digitální digitálním světem a také s majiteli práv. Děkuji mnohokrát a teď dávám slovo Eh, zástupci výboru IMCO pan na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařka, kolegové. Mm, pokud bylo třeba vytvořit eh, reformu copyrightu ve světle eh, revoluce digitálního světa, to je přece evidentní věc a tato směrnice posvěcuje principy, které jsme již opakovali několikrát v průběhu let a především odpovědnost platform a větší rovnováha v ekonomickém prostředí, ve kterém operují. To bombardování ze strany strany médií v posledních dnech a ten, eh, ta snaha tedy eh, vlastně mm, vyvolat, eh, tak, mm, tak vyvolat tedy velké nepokoje, takže to vidíme dnes. My přece chceme garantovat neutralitu sítě, to nemůže se dotknout a nedotkne se malých středních podniků, ani to nedaruší rovnováhu na, na webu. A za posledních dnech ale vidíme spoustu fake news, kde se kde jsou snahy, aby v podstatě síť zůstala nebo internet zůstal takovým, eh, takovým eh, divokým západem, kde budou eh, dominovat velké platformy a že budou okrádáni autoři, ale přece autoři to je důležité dědictví naš a důležitý sektor naší ekonomiky. Děkuji. A nyní má slovo paní komisařka Gabriel. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Milí zpravodajové, milí stínoví zpravodajové, dámy a pánové, nejprve dovolte, abych vám poděkovala. Poděkovala za velice konstruktivní debatu, kterou jsme vedli v posledních dvou letech, dvou a půl letech. Směrnice o autorském právu je zásadní prvek naší strategie na digitálním jednotném trhu a za komisi s uspokojením konstatujeme, že bylo dosaženo provizorní dohody. Eh, dámy a pánové, jde o zásadní okamžik pro evropskou kulturu, pro naši i digitální ekonomiku a pro obranu našich hodnot. Nová směrnice o autorském právu umožní splnit společný cíl, a to je cíl přizpůsobit autorské právo 21. století. Směrnice bude ku prospěchu těm, kteří zajišťují, že naše evropské hodnoty jsou, jaké jsou. Jsou to autoři, výkonní umělci, novináři, eh, nakladatelé, vydavatelé, eh, producenti hudby, filmu, eh, digitální služby, knihovny a další a další. To pomůže přece našem, našemu tisku a tvůrčímu průmyslu. Posílí se i umělá inteligence a evropské kulturní dědictví bude více dostupné našim spoluobčanům. A nakonec, vlastně poprvé, v legislativě EU eh, individuální tvůrci také budou mít eh, zvláštní ustanovení, která posílí jejich vyjednávací pozice a pomohou jim získat spravedlivou odměnu. Dámy a pánové, všichni tito aktéři, autoři se na nás dívají, zhlíží k nám, očekávají, že splníme naše sliby. Je třeba je lépe vyzbrojit, tak aby naše kultura mohla přežít a žít. Je třeba lépe, eh, lépe eh, ochránit novináře, protože to je důležité pro demokracii. Je to tedy politická dohoda, kterou máme na stole, která je vyvážená, ale i ambiciozní, která sleduje různé zájmy. Zájmy eh, tvůrců, dalších nositelů práv, kteří budou odměňováni tak, jak mají. I bude to mít dopad na poskytovatele služeb, ale způsobem, který je vyvážený a bude zachována svoboda projevu. A nakonec Nakonec dovolte, abych zmínila, že Evropská komise zveřejní deklaraci prohlášení o situaci organizátorů sportovních akcí. E, to bude v souvislosti se přijetím směrnice a tento text bude připojen k legislativnímu usnesení. Takže ráda zde slyším vaše názory a samozřejmě budu e, e, vám naslouchat a budu doufat upřímně, že díky podpoře této směrnice všichni opět vyšleme silný signál našim tvůrcům, autorům a našim hodnotám. Děkuji. You, Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo na minutu pan Krasnodarský za výbor pro eh, průmyslový výzkum energie. Direktiva o právech autorských. Děkuji. Směrnice o autorském právu je potřeba. Všichni jsme si vědomi toho, že tuto legislativu potřebujeme. Když jsme před nějakou dobou přijali eh, směrnici o elektronickém obchodu, tak se to jasně ukázalo. Eh, určitém smyslu jsou tu narušeny obchodní vztahy nebezpečným způsobem. Nicméně tato směrnice byla manipulována, stala se bojištěm pro eh, velké korporace na jedné straně, na druhé straně pro další subjekty. Eh, mnoho lidí se vydalo na barikády. A my si musíme uvědomit, že tady dochází k manipulaci lidí, kteří eh, jsou tady obětí vydírání ze strany korporací. Experti, vychovatelé, eh, pracovníci v muzeích, Scénáristi, další představitelé kreativního průmyslu čekají na naše řešení, ale žádné konkrétní řešení tady na stole není. Já si myslím, že bychom tedy měli toto téma přenést do dalšího legislativního období. Děkuji. A nyní na minutu eh, pan, paní Pan Žulo pro, za výbor pro kulturu. No, děkuji, paní předsedkyně. Eh, všechno bylo řečeno o výhodách eh, této normy, já to nebudu dále rozebírat. Eh, vlastně máme zde pouze jeden otazník. Co toto hlasování znamená pro Evropu? Evropa je takovým průkopníkem ochraně práv v digitálním světě a stane se vzorem pro celý svět vlastně. A dnes vlastně tímto potvrdíme naši pozici lídra, anebo se toho vzdáme. Víte, že eh, to, co vzešlo z trialogu, to není nějaká norma à la carte. Eh, a eh, zde, mm, kdybychom sabotovali tuto dohodu, tak to bychom posloužili Gafie, to je eh, jediné, co by eh, v podstatě mm, z toho profitovalo a to Gafa jediná by z toho měla profit a ne občané, malé střední podniky a podobně. Přece občané chtějí mít spravedlivý internet, eh, kde autoři budou odměňováni, kde bude chráněno každodenní užití. Vlastně právě toto na ta norma obsahuje a hlasování dnes v poledne položí pouze jednu otázku, zdali ano nebo ne, platformy nesou odpovědnost vůči společnosti a to je jediná otázka, eh, na kterou hm, odpovíme podle svého svědomí a vědomí. A já moje odpověď je, že ano, měli bychom k tomu vystoupit jasně a definitivně. A nyní na minutu pan Bony za výbor Libe. Děkuji. Článek 13 byl od samého počátku zdrojem velkých pochybností a proto tady potřebujeme jasný právní kompromis, který sjednotí pravici i levici, protože internet není pouze prostředkem, jak se dostat ke známým dílům, je to také kreativní místo, kde tady působí miliony digitálních kreativců a místo, které využívají miliony lidí každý den. E, nyní je tedy zavedena povinnost kontrolovat veškeré obsahy co do licenčních e, poplatků, pokud tedy e, vytvoříte nějakou napodobeninu a ta napodobenina bude přijata, tak to bude filtr, který uzná tuto napodobeninu a skončí to tím, že platformy budou velmi obezřetné a budou velmi opatrně rozhodovat o tom, co bude přijatelný obsah, protože se budou bát pokut. Já si myslím, že to tady povede k cenzuře, což je v digitální éře velká chyba. Chyba, která bude mít eh, velké dopady. Jsem tedy proto, abychom článek 13 vy, eh, vy, vyškrtnuli a teprve potom jsem ochoten hlasovat pro to, co je v této zprávě dobré. Děkuji Axlovi za všechno, eh, co do této zprávy investoval. Děkuji. Kolegové, já jsem byl tedy, byla tedy v první chvíli poněkud flexibilní, pokud šlo o zpravodaj

Děkuji. My jsme během minulých dvou let diskutovali o různých verzích článku 13 a nyní je jasné, že tento text změní internet tak, jak ho známe a že to bude mít daleko negativní dopady na to, jak lidé sdílí svoje znalosti. Musíme mít na paměti jeden velký cíl. Musíme pomáhat autorům a výkonným umělcům, ale v posledku musíme vytvořit rovnováhu mezi všemi zúčastněnými stranami. Proto je velká chyba, že jediná možnost, kterou máme na stole, je to, že se článek 13 vyškrtne. To je to, eh, nej, ta nejmenší možnost, jak tedy zabránit zabránit tomu, aby tato směrnice měla devastující dopad na občany a podniky v digitální branži. My jako Evropský parlament máme mandát, který, podle kterého máme chránit malé a střední podniky, proto jsou tedy z oblasti působnosti článku 13 vyňaty, ale ne úplně. E, musí si kupovat drahé filtrové technologie, které v tuto chvíli vyrábějí pouze američtí Eh, giganti. Eh, v tomto textu je to tak, že ehm, eh, se každý musí snažit kupovat si licenze na všechno, co bude nahráno. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, ale překročila jste vyhrazenou dobu, proto jsem nucená vás přerušit. Eh, pan Roda má modrou kartu, nicméně bude na seznamu řečníků, to znamená, že nedostane slovo. Modré karty jsou vyhraženy těm, eh, kteří tedy eh, mají následně, nemají řečnickou dobu. A nyní pan Karin, prosím. Za prvé já chci poblahopřát Axelovi za vynikající práci v této fázi. Moje priorita po celou dobu bylo zajistit, že nositelé práv a tvůrci nadále budou moci žít díky tvůrčímu průmyslu a že budou chráněna jejich výlučná ekonomická práva, včetně komunikace s veřejností. To bylo zásadní vzhledem k tomu, jak vznikají nové platformy, nové podnikatelské modely, které vytvořily nerovné podmínky. Jednání bylo těžké, ale jsem spokojen že můj cíl byl dosažen a to znamená nezbytné garance tam jsou. A tudíž podpořím výsledek při dnešním hlasování i vzhledem k tomu zlepšení, ke kterému došlo, včetně data mining, které bude možné pro komerční účely v EU vlastně poprvé. Článek 11 ten byl vylepšen během vyjednávání, takže budoucnost nakladatelského průmyslu bude zajištěna a v podstatě bude se to pouze vstávat na malé znamená výňatky a slova. Potom článek 13 objasňuje, že platformy eh, v rámci komunikace s veřejností již nebudou mít eh, právo na safe harbor a vlastně budou muset mít eh, povolení a budou muset se podělit o své příjmy a tak dále a tak dále. A to především flexibilita, kterou jsme tam zakotvili pro členské státy, to je zcela zásadní a v podstatě nebude exetovat žádné obecné monitorování užitelů, i přesto, že některé platformy se snažily přesvědčit o tom veřejnost, takže nic takového nebude to je v podstatě desinformace, to jsou zavádějící informace a je třeba proti tomu jasně vystoupit z parlamentu. Sorry, No, ano, paní předsedkyně, protože to je absurdní, že, jste, že bráníte rozpravě. V podstatě dnes se na nás dívá celý svět. A hm, všichni tady v podstatě si něco předpřipraví, tady to přečtou a není žádná rozprava o tam k to zásadním tématu, protože vy bráníte této rozpravě, této debatě. Já si nemyslím, že to je moudré a spravedlivé. Omlouvám se. Já bych ráda, velice ráda, kdyby všichni měli řečnickou dobu. Já jsem si toho vědomá, že tady jsou lidé, kteří nejsou na seznamu, chtějí mít, si vzít slovo, tady jsou, ale vy jste na slově, vy jste tedy na seznamu, takže to potom jim dám těm ostatním přednost v Catch the Eye, takže já bych ráda, kdyby zde byla na zoru, ale měli bychom zde problém. Doufám, že chápete mé rozhodnutí, ale doufám, že budete moci se vyjádřit, až dostanete slovo slovo. Beru na vědomí. Dvě minuty má pan Kavada. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Dnes ráno, dnes dopoledne, to je okamžik zcela historický, vlastně poprvé na kontinentě, na jednom kontinentě parlament se snaží nastolit rovnováhu ve vztazích mezi GAFA, mezi těmi velkými firmami a těmi, kteří v podstatě jim e, vytváří zisky, to znamená tvůrci a novináři a 530 e, e, miliard euro mm, každý rok, miliony lidí, kteří pracují v tomto průmyslu, takže to, je, to bylo velice ohroženo kvůli nespravedlivé finanční rovnováze, která zde byla. A mm, to je velice nebezpečné. Co je nebezpečnější, že v podstatě e, tí, e, ekonomika tisku se rozpadá se, e, a nikdo to snaží se napravit. Tisk, paní předsedkyně, milí kolegové, to je základ demokracie. Až nebude tisk, svobodný tisk, až nebude žádný novinář, tedy na Google, ve Wikipedii nebo jinde, tak již nebudou informace. A v podstatě zde máme různé takové řeči, které slyšíme již několik měsíců, že na to chceme zautočit a tento předpis, to je jediná šance. To je jediná šance pro tvůrce, pro podniky, mm, pro nakladatelství, pro noviny, aby zde se vytvořila nová rovnováha a ochránila se jejich budoucnost. A právě proto musíme hlasovat pro tuto normu a hlasovat en bloc a odmítnout všechny pozměňovací návrhy, které se snaží oslabit, okleštit tento text. To je jenom první krok, ještě budou další kroky, abychom eh, to eh, napravili všechno. Zde se hovoří o cenzuře, o tom, že chceme něco filtrovat, ehm, slyšíme o Wikipedii, Wikipedia, že je chráněna. Zde přece žádná eh, cenzura není, nebude. A proč eh, eh, se vznikly tyto představy? No, protože poprvé za 15 let, co jsem tady, tak my jsme byli bombardováni, bombardováni jako v podstatě, kdybychom byli nějací Eh, eh, političtí vězni těmi, ze strany těch mastodonty, eh, těmi giganty, hm, kteří se snaží nás takto napadat a v podstatě proto musím hlasovat pro tento text, jinak to bude mít vážné důsledky. Sorry, colleagues. Já se omlouvám, kolegové. Jenom bych vám chtěla říct, že už to mám 12 přihlášek do KDI. Paní Reda na tři minuty. Dámy a pánové, <clears throat> Tři věci jsou eh, v této diskusi o autorském právu bezpříkladné. Za prvé, 200 tisíc lidí o tomto víkendu demonstrovali proti této reformě. 5 milionů podepsali petici proti upload filtrům. Ještě nikdy neexistoval tak široký protest proti směrnici Evropské unie. Za druhé, ještě nikdy nebyly protesty Evropského parlamentu tak důsledně ignorovány. Už od léta voliči a voličky byly vystaveny masivní dezinformační kampani. Místo, aby došlo k vypořádávání se s kritikou, každý kritický hlas byl <clears throat> ubyt eh, urážkami. Eh, prostě tady se rozšiřovaly fámy, že e-maily voliček a voličů jsou poslancům posílány prostřednictvím automaticky generovaných zpráv, takzvaných bots. A Evropská komise to označila jako mobbing. A něk, máme tady některé Eh, lobistické skupiny vyvolávány a bylo také rozšiřováno eh, živé zpravodajství ve fejetonech v určitých eh, denících, od níž si prostě platformy slibují profit. Tak fungovala dezinformace. Prostě bylo tady eh, zcela jasně snažení, aby se eh, um, odpoutala pozornost občanů nesprávným směrem. Eh, za třetí, nikdo, ani Unie, ani SPD, ani opozice nepovažuje tuto reformu za smysluplnou. Nikdo nechce převzít politickou odpovědnost za upload filtry, které přijdou ve článku 13 a hlasovat proto bude spolková vláda, ale já vás prosím, kolegové, já bych chtěla eh, také doříct eh, svá slova. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já počkám, až se kolegové uklidní. Promiňte. Paní Redo, pane Broku, prosím vás. Paní Reda má teď slovo. Respektujte, prosím, pěkně toho, kdo právě hovoří. Paní Redo, pokračujte. Nikdy ve spolko, nikdo ve spolkové vládě nechce převzít odpovědnost za upload filtry ani kancléřka Merkelová. Hlasovat ale proto bude spolková vláda přesto. Od včerejška taky víme proč. Protože FAC udělalo pěkný čachr, eh, tedy vy, objevilo čachr mezi Německem a Francií. Eh, Německo akceptuje existuje upload filter za výměnu toho, že Francie bude souhlasit eh, s plynovodem Nord Stream. To nejsmutnější na tomto, promiňte, madam, promiňte, chci požádat poslance, aby z obou stran sněmovny umožnili paní Reda hovořit. To nejtragičtější je, že nová generace, která tento rok půjde poprvé k evropským volbám, hned dostává lekci. Vaše protesty za nic nestojí, politika stejně bude pokračovat v rozšiřování lží a nenechá se ohromit věcnými argumenty, když se jedná o zcela tvrdé geopolitické zájmy. Tato zkušenost, tento pocit bezmocnosti eh, je potom bude formovat. Kolegyně a kolegové, tak přeci nemůžeme dělat politiku. Tato směrnice nemůže projít bez eh, změn. To by bylo mm, naprosto zničující pro svobodu tisku i pro pestrost v síti a znamenalo by to, že připravíme celou generaci o důvěru, že politika může fungovat. Děkuji vám mnohokrát. Pan Kaspary má otázku. Akceptujete tuto otázku, prosím, pane Gaspary? Vážená kolegyně Redo, pochopil jsem vás právě správně, správně, e, že prostě já jsem označil demonstranty jako koupené. Jestli tomu tak je, protože já jsem a vám rozuměl, my máme stejnou mateřštinu a prosím pěkně, berte jenom moje slova a nedezinpritujte tady slova, která e, e, se tady zazněla. Já jsem řekla, že tady dochází i k tomu, že dochází ke snám kupovací demonstrace, demonstrance, ale já jsem tím rozhodně nemyslel tisíce lidí, které jdou na ulice. Pan poslanec pokračuje, ale paní předsedkyně ho upozorňuje, že překračuje svůj čas a bere mu mikrofon. Pane Gaspary, eh, máte 30 vteřin na otázku. Vy jste se vyjádřil a já teď vyzvu paní Reda, aby zareagoval. Máte pouze 30 vteřin. To je pravidlo a my tady fungujeme podle pravidel. Prosím, odpovězte, paní Redo. Pane Gaspary, vždyť jste to právě sám řekl. Řekl jste, že někteří demonstranti byli koupeni a hovořil jste o 450 eurech. My jsme si to všechno vyslechli. Těch 450 eur, o kterých jste mluvil, dostala organizace občanská, dala občanská organizace EGRI, aby mohli její členové přijet do, eh, Štrasbur, do Bruselu a demonstrovat a do Štrasburku. Stejně tak to dělají jiné lobistické organizace, že prostě to nejsou žádní koupení demonstranti. Pane Rode, eh, vy chcete nějakou technickou poznámku? Já se pokusím to vyšetřit. Máte minutu. Chcete využít tuto minutu, kterou máte pro vaši řečnickou dobu, abyste položil otázku? Eh, bohužel bez mikrofonu. Vy mě ne dovolíte položit otázku, byť eh, paní kolegyně lže v plénu, já vás slyším, ale nemohu eh, vás slyšet pořádně, protože nemáte zapnutý mikrofon. Já se snažím zajistit, aby ti, kteří přišli včas do eh, tohoto plenárního sálu, dostali čas v rámci volného vyvolávání. Dobře, eh, doufám, že tedy moje rozhodnutí budete respektovat a nyní máte 30 sekund na krátkou otázku. Děkuji. Chci se vás zeptat, kde jsou ty obsahové filtry? Kde jsou ty upload filtry? Eh, řekněte, paní Redon naprosto konkrétně, kde jsou v tom textu ty filtry. Máte 30 sekund. Vážený pane Rode, v textu stojí, že platformy musí hlášen, nahlášený obsah, nahlášený obsah výjmout. Mohou se sice snažit, ale majitelé platformy nemusí dát licenci a mohou v případě pochybnosti také zavést filtry. To je zcela jednoznačně v textu uvedeno. Prosím pěkně, kolegové,

My eh, jsme předmětem velkého lobismu na obou stranách. V podstatě z jedné strany slyším od běžných lidí, že se bojí, jaká bude budoucnost internetu. Na druhé straně naopak zase máme zde útoky od těch, eh, kteří obhajují tuto legislativu. A já si nemyslím, že eh, tvůrčí průmysl zcela podporuje tuto legislativu na 100% všichni jako jeden muž. Ne. Já mm, i více mám starost o mé obyčejné voliče, jejichž eh, eh, eh, názory nám říkají, co by si přáli. Takže samozřejmě potřebujeme zde rovnováhu mezi ochranou chráněného materiálu a právy občanů, kteří přece musí mít možnost podnikat a mm, používat ten internet, ale tento návrh nedává tuto nerovnováhu je zcela neliberální a v podstatě bude to znamenat, že my a priori budeme eh, přistupovat k občanům, že jsou vini, že porušují autorské právo a určitě bude i eh, eh, tlačit na to, že budeme používat stejný metr a stejná opatření vůči všem platformám, i když vnitrostátní legislativy mezi státy se liší. Nemluvě o mind, o t, že my budeme v podstatě ke všem, ke všem přistupovat jako jako, že to je a priori nelegální. A zde to jenom podkopá evropský projekt. A já to vidím z Velké Británie. Britové v podstatě eh, ti eh, zde eh, většina z nich chce odejít z Evropské unie, většina než více, jich více než těch, kteří by chtěli zůstat. A teď, teď v roce 2016 to bylo spíše rozděleno, ale teď kvůli této směrnici by všichni chtěli odejít. A pokud to odhlasujete dnes, tak v podstatě zde vytvoříte ještě větší propast mezi Evropskou unii a mladými lidmi. Je to špatná legislativa, je to klasická legislativa, tak jak se přijímá na konci mandátu, je to šité horkou jehlou a v podstatě máme jenom dva a půl týdne přece na naši práci zde před volbami a zde všechno se protlačuje právě kvůli tomu. A to vůbec nebylo zřádně všechno prodebatováno. Prosím, poslechněte vaše voliče a nedělejte ještě větší propast mezi parlamentem a lidem. A zde i v podstatě tak, jak to již je mezi britskými lidmi a Evropou, aby to nebylo ještě hlubší. Děkuji zde od pana Zdrojevského je modrá karta. Akceptujete modrou kartu, pane Zdrojevský? Máte 30 vteřin. Jestem jednou z ostatních osob, o kterých možná povědět, že je lobbystou. Jsem jeden z posledních, kterému byste mohl říci, že je lobbysta. A prosím, zde je třeba udělat rozdíl mezi různými typy lobbystů a zde máme skupinu lidí, kteří bojují za svá práva na odměnu. Přece těm nemůžete říkat lobbysté. Moje otázka je, děláte rozdíl mezi velkými komerčními lobbysty a těmi, kteří bojují jenom za to, aby se uživili z plodu své práce. I have no... oh, nemám problém s těmi, kteří chtějí eh, mm, se živit eh, svou prací, to je správné. A také nemám žádný problém eh, s tím, že i veřejnost vyjadřuje své názory. Ale co konstatuji? opět se to opakuje, že eh, v podstatě eh, na nás eh, spíše tlačí průmysl a ne tvůrci. A mm, tvůrci u mě říkají, že to nechtějí, ale mm, takže já, já mm, vidím, nebo mluvím s lidmi, s voliči, kteří skutečně mají problém s tím, že to na ně bude mít velký dopad. Děkuji. Na minutu paní Butone. Děkuji mnohokrát. Dnes hovoříme o směrnice o autorském právu. Je to historický den pro kreativitu v Evropě anebo Černý den pro kulturu. Předložený text je výsledkem takřka tří leté práce, ale obsah vůbec <clears throat> není v souladu s tím, co by mělo být. Naopak, Není to tak, jak se tady straší. Je tady zajištěna rovnováha mezi kreativ, kreativci a uživateli, zejména vůči onlineovým platformám, které často eh, stahují obsah, na který mají oni vlastnictví a nedostanou za to nic. Jedná se o to, aby eh, tyto platformy se obohacují, aby tyto platformy, které se obohacují cizím vlastnictvím, eh, platily ty, kterým to náleží. To znamená, jako stínová zpravodajka říkám ano kultuře, ano autorskému právu, ano umělcům, kreativcům. Pan Fontules na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát. Zatímco tady hovoříme, tak celá řada společností na internetu, zejména v sociálních médiích, tady eh, začínají aplikovat eh, cenzuru. Jak to můžeme legi- legitimovat. Přece to omezuje naši svobodu, eh, protože soudit obsah, to by mohlo omezit svobodu. Například jenom zmínka o mé jménu nebo zveřejňování mého projevu v Evropském parlamentu na určitých sociálních médiích eh, by znamenalo vlastně potrestat vlastníka médií na určitou dobu. To je špatná zpráva pro svobodu, to je Orwellův svět, filtry identifikující eh, slova, to znamená méně svobody, to <clears throat> bude znamenat černou stránku psaní naší historie, která nám bude připomínat doby, kdy existoval Sovětský svaz. Budu hlasovat proti. Na minutu a půl paní Verhajen. Milé kolegyně, milí kolegové, už dva a půl let tady v parlamentu a s členskými státy jsme se snažili nalézt vyrovnaný, vyvážený kompromis a nalozili jsme takový text, který umožňuje, aby se skoncovalo s eh, rabováním ze strany bezohledných koncernů. Ochrana autorského práva je základní právo a kdo bude hlasovat proti autorskému právu, eh, se postaví hm, za to, že to nebude vůbec eh, jak jaksi statek, za který budou peníze. Podívejme se na režiséry na autory. Nemůže být cílem naší společnosti a cílem naší politiky, abychom neumožnili, aby kreativce dostali peníze za svou práci. Vždyť se tady eh, prostě bojuje stejná mzda za všechny výkony a ti, kteří za, za stejnou práci a ti, kteří za to bojují, tak tady chtějí hlasovat proti této směrnici tady cílem není cenzura, ale lic, udělování licencí na obsah a přitom se ty licence zjednodušily, zejména eh, příslušných odstavcích a článcích je to zaručeno. Dodatečně tady existuje celá řada udělených výjimek eh, pro nekomerční platformy, takové platformy jako Wikipedia, eBay, ty jsou vyňaty směrnice a stejně tak pro startupy a malé podniky platí jiné podniky a když vypadnou z výjimky, tak stále ještě platí proporcionalita opatření, čili zachování eh, proporcionalita my vnášíme tímto návrhem férovost, protože zatím z toho těží pouze platformy a my se musíme postarat o to, abychom tady měli férový, férové poměry a fér, spravedlivý internet. A teď na minutu paní Rozie. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyni. Tato směrnice je plodem dvou a půl leté práce a snaží se zlepšit eh, pozici v kultuře. Autoři, výzkumníci, ale novináři, producenti eh, získají lepší pozici vydavatele, stejně tak jako eh, spotřebitelé. Říkám jako spotřebitele, protože se sem vnáší právní jistota a nové využívání. A ukazuje se, že Evropa je schopná prosadit svou svrchovanost vůči gigantům, kteří tady používají praktiky rabování naš, krádeží našich osobních údajů. Chrání evropské umělce. Přece oni musí být odměňováni i v digitálním prostředí a byli jsme vystaveni agresivního lobbingu. Nemůžeme zavírat oči e, před tím, e, že e, jsme dostávali ty hrozby, že tady docházelo k, stále ještě dochází k obskurnímu financování určitých velkých platform. Je třeba, abychom zvítězili nad ultraliberalismem a chránili evropskou kulturu. One minute, Mr. Děkuji a na minutu pan Zlotovský. Madam President, Vážená paní předsedající, velmi vám děkuji. Před chvílí jsme byli svědky toho, jak tu vzplál spor o to, o co v, tuto, v této směrnici v podstatě jde. To je to jádro problému. Největší problém této směrnice je to, že Eh, interpretace vlastně bude výhodnější než text eh, samotný. Eh, bylo to tu velmi jasně řečeno. Jsou tu velmi slabé definice, ta související práva pro vydavatelství, to bude, mm, povede k tomu, že eh, mediální prostředí bude ovládáno jen těmi největšími společnostmi, které tu budou schopné přežít a budou to vytvářeny monopoly. A proto bych rád eh, vyzval k tomu, abychom to odmítli a hlasovali proti eh, této směrnici. Děkuji. Pan Rode, prosím. Je jasné, že dneska si musíme vyslechnout eh, levici, která tady hovoří naprosto jednoznačně. V této diskuzi je mnoho nedorozumění. Nejsou v tom textu žádné obsahové filtry. Byť paní Réda tvrdí opak, žádné upload filtry tu nejsou a nedochází tu k omezování práv občanů. Naopak, povinnosti jsou svěřeny platformám. A my dnes s velkou radostí akceptujeme to, že někdo v New Delhi, Delhi určuje to, co na té platformě smí být a co ne. Nebyli bychom ochotni přijmout žádnou podobnou technologii. Tady jde skutečně o ochranu umění, kreativního průmyslu, ne o zásahy do eh, svobody jednotlivců. Jde, eh, jde o opatření, které je zaměřeno proti těm, kdo neplatí daně. A eh, Myslím si, že ekonomicky i z hlediska umění bychom byli o mnoho uchuzeny, pokud bychom tedy tuto směrnici neprosadili. Nyní na minutu paní Triple, prosím, milí kolegové, milé kolegyně. Chceme mít velmi svobodnou a spravedlivou síť Chceme svobodu a zodpovědnost, nechceme cenzuru, nikdo z nás nechce cenzuru, cenzura je v Číně, ale tam není ani ochrana autorských práv. Chceme aktivní eh, chceme to, aby aktivní komerční platformy byly předmětem licencí. Všechno, co nebude předmětem licencí, to je, bude tedy filtrováno. Je to situace win-win. Eh, bude tu právní jistota. Platformy konečně musí převzít zodpovědnost a autoři, novináři dostanou konečně spravedlivou odměnu. Já si myslím, že to je spravedlivé eh, pravidlo a myslím si, že tady přineseme do toho volného internetového prostředí spravedlnost. Potřebujeme zkrátka pravidla pro kapitalismus platform, protože právě oni musí platit eh, daně, eh, potřebujeme ochranu osobních údajů, na tom už jsme se domluvili, potřebujeme také ochranu autorských práv, která s tím ne, přímo souvisí. Eh, jde o spravedlivá pravidla. Autoři jsou eh, menšinou v naší společnosti a proto je musíme chránit, musíme je podporovat a já vás žádám, abyste hlasovali pro tuto směrnici, protože jde o spravedlnost na internetu. Děkuji. Děkuji. Na minutu paní Michals. Já jsem vítala evropskou harmonizaci autorského práva, ale to, co máme v tuto chvíli na stole, je bez jakékoliv ambice. Zastánci reform, především vydavatelství a inkasní společnosti říkají, že se staví za autory, ale pět milionů lidí a já vás prosím, abychom si uvědomili, že eh, jejich součástí jsou i kreativci nám prostřednictvím petice řekli, že eh, se strojům nesmějí přenechávat rozhodnutí o základních právech. Proto tady máme právní stát. A je jedno, jak tady budou definovány eh, filtry v článku 13 nebo 17, je to tak, že menší poskytovatelé nebudou schopni vyjednávat o licenci financích, to je absurdní. Eh, velmi nákladná povinnost filtrů je tady zachována a eh, nařízení nebo regulace platform by měla vypadat jinak. Digitální daň, eh, algoritmy, přísné právo pro kartely a, pro, kartely a proto tady toto odmítáme a chceme nějaké lepší řešení, protože ono nejde o očištění trhu, jde tu o svobodnou komunikaci, kterou v 21. století jednoznačně potřebujeme a to jak v analogové, tak v digitální oblasti. Děkuji minuta. Já nejsem proti ochraně legitimních práv, ale tato směrnice je o prosazování zájmu nadnárodních společností a maximalizaci jejich zisků. Je to také o tom, že chceme kontrolovat volný prostor a Mm, takže mm, zde eh, ti, kteří nesouhlasí, tak mm, to eh, v podstatě bereme jako, eh, že to je hlas proti a že to je špatné, takže my chceme pro ně cenzuru a proto my budeme hlasovat proti. A poslanci by měli cítit na vědomí, že volby určitě přijdou a velice brzy a voliči si to uvědomí, kdo hlasoval jak, jaká strana hlasovala pro tuto směrnici a potom 23. května by měli hlasovat proti nim. Evropská unie a e, mediální establishment e, a politici tedy nechtějí volný prostor a pokud poslanci budou chtít tuto směrnici, tak e, by, by měli přijít o svá křesla. Pan Sošněrc, minuta. Internet eh, stal jest. Eh, Děkuji. Internet eh, mm, se stal čím je. Je to prostě takový miniaturizovaný svět, odraz světa, a kde chceme ho regulovat a proto tady to slyšíme. V podstatě ten svět se vyvinul a mm, internet je poslední baštou svobody a e, proto ho chcete ovládnout. Tady ukazuje to, že vaše směrnice, legislativy v podstatě jsou zbytečné a bylo by lepší vůbec je nemít. A pokud by to mělo všechno mít nějakou přidanou hodnotu, no tak určitě náš život by byl lepší, ale není to tak, ale vy, pro, vy se snažíte mm, kde můžete v podstatě všechno brzdit, ale my nechceme, abyste všechno brzdili, abyste dělali překážky. Lidé protestují a my nechceme eh, ty vaše pasti a my nechceme vaši regulaci, do které padneme. Děkuji, pan de Grandes Pascual Minutu. Dámy a pánové, Slavný článek 13 eh, se snaží dát odpovědnost platformám v případě porušování autorských práv. O nic víc, o nic míň. Dochází k mnohému porušování autorských práv eh, na internetu eh, na základě svobody, které umožňuje jakémukoliv uživateli svobodně říkat, co chce na digitálních platformách, včetně obsahu, které jsou chráněny autorským právem. Ale autorská práva jsou autorská autorské, jsou vlastnictví stejně tak jako vlastnictví v jiné oblasti a proto je třeba ho chránit. A, a místo, abychom e, tady e, dávali odpovědnost autorovi, dá se teď odpovědnost té platformě, e, protože oni mají také analyzovat ty věci a platformy musí kupovat také obsah. A my jsme na třístraném vyjednávání dosáhli právě toho cíle, že jsme vyvážili situaci, která stále tady nebyla. A proto vás žádám o to, abyste podpořili tuto zprávu. Děkuji. A teď na minutu pan Völken. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Jenom Google je proti této reformě, říkají ti, kteří jsou pro tuto směrnici. Ale to není pravda. Proti tomu je dokonce ochránce osobních údajů, ombudsman, celá řada vědkyň a vědců, celá řada autorek a autorů tato reforma povede k tomu, že se posílí kolektivní správci autorských práv, ale ne autoři samotní. Nejedná se o autorské právo, jedná se o naši demokracii. Pět milionů lidí, kteří podepsali usnesení, jsou ignorováni komisí nebo spíše označováni jako lidé, kteří provozují mobbing. Celá řada eh, eh, je tady označována lidí, kteří psali poslancům, byli označeni jako automaticky generované zprávy. Eh, potom se tady eh, rozšiřují fámy, že lidi jdou na demonstrace jenom proto, že jsou zaplaceni. Eh, v této diskusi se jedná o stav naší demokracie a my musíme především mladé Evropany brát vážně, kteří mají své pochybnosti o této reformě, protože se bojí, že jim veme svobodu. Kolegyně, kolegové, musíme škrtnout článek 13. Děkuji. Pane Völkene, je tady modrá karta. Akceptujete ji? Prosím, máte 30 vteřin na otázku. Milý kolego, právě si tady udělal takový výčet, kdo všechno kromě Google je proti této reformě. Ministrině spravedlnosti a, špičková, a špicn kandidátka paní Bálo, na to si zapomněl. Jaká je teď její pozice? Ona na radě hlasovala pro a teď všude na akcích SPD uh, eh, horuje proto, aby se hlasovalo proti. Proto tedy tato její pozice není úplně jasná. Doufáme, že bys nám to třeba ty mohl vysvětlit vysvětlit. Milí Denise, je mi ctí, že ti mohou pomoci. Spolková ministrně spravedlnosti odmítá upload filtry a byla poražená Eh, německou spolkovou kancléřkou, která uzavřela takový obchod, jako když se kupuje kráva s francouzi. Eh, to objevil FAC Frankfurt Allgemein Zeitung, protože francouzi budou souhlasit s Nord Streamem a Němci eh, museli souhlasit pro, to, pro tuto směrnici. Paní předsedkyně, dámy a pánové, je tedy pozoruhodné, co objevil Frankfurt Allgemeine tady se eh, dělají výměné obchody mezi Nordlí, mezi plynovodem a a plout filtry, no to snad není ta věc, kterou bychom tady měli provozovat. Měli bychom být věcní, měli bychom si uvědomit, eh, že je tři, není možné prosadit a plout filtry, filtry proti svobodě umělců. Nikdo nespochybuje nutnost, že je třeba platit autorům ale e, samozřejmě v zákonném návrhu stojí, že každá platforma, než zveřejní nějaký obsah, musí přeskoumat, zda se tím porušují autorská práva či nikoliv. A to už je určité filtrování. A proto ten upload filter už tam existuje v tom zákoně, ale to vede k určitému blockingu. To znamená, že zejména mladí umělci, kteří ještě nemají žádného vydavatele, e, bude jim zabráněno, aby mohli šířit svůj obsah. Měl by se škrtnout článek 13 a jinak bychom měli podpořit tu směrnici, protože autorské právo samo o sobě je nesmírně důležité. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní paní Tom. Thank you, chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, skutečnost, že nám trvalo dva a půl roku vyjednat tuto směrnici, tu situaci nezlepšuje. Eh, dopad na lidská práva je zásadní. Na to poukazují lidskoprávní organizace, experti, nevládní organizace a další. A to především, pokud jde o eh, základní prohlášení o lidských právech, protože eh, tam je řečeno, že každý má právo na nestrané informace. To je přesně to, co tady poruší články 11 a 13 tím, že tady budeme vytvářet překážky. Je naprosto naprosto jasně, že musíme chránit práva kreativců. A nicméně eh, kreativci a držitele práv to není to samé. Já si myslím, že tady upřednostňujeme práva menší skupiny před právy eh, většiny. Měli jsme na eh, stole několik alternativ, teď už tomu tak není. Máme tu pouze článek 11 a 13, které můžeme buď přijmout nebo odmítnout a já vyzývám kolegy k tomu, abychom je odmítli, protože jinak jinak ta daň, kterou zaplatíme, bude eh, příliš vysoká. Děkuji a na minutu pan Anderson. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych hovořil o velmi eh, směšné konspirační teorii, eh, která je tu přednášena. My chceme volný, svobodný internet a tady nás zastrašuje Google. To E, není pravda. My tady bojujeme celá léta proti internetovým e, gigantům. Bojujeme za ochranu soukromí, za svobodu, bojujeme proti monopolistickým tendencím. Eh, bylo by eh, dobré, kdybychom tady dokázali přimět eh, Google a Facebook k tomu, aby platili daně. Já prosím o to, aby tady byl svobodnější internet, aby tu byla lepší ochrana osobních údajů, aby tyto společnosti tedy plnili svoje povinnosti. Bohužel to není díky tomuto návrhu zaručeno. Já Eh, si myslím, že tedy články 11 a 13 jsou špatné pro internet a že bychom je tedy neměli připustit. Děkuji a na minutu pan Leherik. Děkuji, paní předsedkyně. Naš dešla chvíle, abychom eh, přijali legislativu, aby především severoamerické digitální firmy eh, platili odměnu novinářům, tvůrcům, eh, protože na nich vydělávají díky reklamám. Chápeme tlaky a to, že tito giganti, mm, že jim roste apetit, když vidí, že, jak řekl pan Kavada, v Evropě máme 730 miliard ročně Skutečně tento trh je mm,